ze všech odvětví. Hlavním cílem nás všech je chránit zdraví občanů v celé EU. Děkuji panu komisaři. A mám zde návrh o usnesení k této otázce. Hlasovat o tomto usnesení se bude zítra ve 12 hodin. A další eh, schůze eh, začne zítra 12 května a bude se zasedat dopoledne i odpoledne. Pořad jednání je dostupný na internetových stránkách Evropského parlamentu. Přerušuji schůzi.